bych eh, vás eh, požádat, eh, abyste stvrdili mandáty těchto kolegů. Nikdo nemá námitky, takže děkuji. Dále jsem také dostal žádosti polských orgánů na zrušení imunity paní Handlika a rakouských orgánů na zrušení imunity pana Valda Stadlera. Pan Albertini požádal o ochranu své imunity a na základě článku 6 odstavce 3 je tato žádost předána